další jednání začíná zítra od 9 do 14, od 15 do 21 hodin. Program byl zveřejněn, je také na webových stránkách Evropské